Nyní komise k otázce dědické daně poté, co bylo přijato nařízení o dědictví. Jménem komise obdrží slovo opět pan komisař Borg. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Komise je spokojena s tím, že nařízení o dědictví bylo v loňském roce přijato, nyní je to součástí legislativy Evropské unii. Jsou tu, je tu několik pravidel týkajících se dědictví, která vytvořila, vytvořili byrokraci a je potřeba tedy občany eh, tomto rámci navigovat. Já si myslím, že e, legislativa týkající se dědictví je velkým úspěchem a je to také výdobytek, který umožní vytvořit pro občany právní jistotu. Je to pouze jeden z příkladů toho, jak Evropská unie pracuje na tom, aby vyřešila každodenní právní problémy, aby ušetřila peníze daňových poplatníků. Podobně jako každé, každý legislativní akt, který se snaží o stavbu mostů mezi různými národy a právními systémy, i tento legislativní dokument navozuje celou řadu otázek. Je potřeba tyto možné otázky interpretace minimalizovat. Komise již několik let vede projekty, které by měly občanům pomoci se v této oblasti orientovat. Jde například o vzájemnou propojenost rejstříků, závětí, tak, aby bylo možno eh, je eh, v celé Evropě dohledat. Jedna z prvních otázek, která se objevila, je to, jestli dotyčná osoba plánovala dědictví. Najít závěť je tedy klíčovým prvkem při zahájení jakéhokoliv řízení o dědictví. Organizace eh, výměny informací, to je další projekt, který se týká eh, dědického práva. Tyto informace jsou k dispozici online pro všechny občany. Komise se tedy snažila zajistit, aby provádění eh, tohoto nařízení bylo co možná nejhladší. V loňském roce jsme eh, poskytli milion euro na grant, který se toho týkal a Eh, konalo se 14 vzdělávacích opatření, která měla poskytnout eh, vzdělávání pro 2000 evropských notářů. Kromě toho se snažíme eh, vytvořit standardy pro osvědčení o dědictví do roku 2013. Evropský Evropská síť IJN se snažila informovat veřejné eh, orgány o legislativě týkající se legislativy, co samozřejmě bude také jako prospěchu občanů. Kromě toho jsme zahájili studii, která eh, má na pomoci vytvoření elektronického rejstříku závětí na evropské úrovni, díky čemuž zajistíme interoperabilitu takovýchto rejstříků mezi jednotlivými členskými státy. Nařízení o dědictví se netýká zdanění dědické, dědická daně, daň je kalkulována v jednotlivých členských státech různě. To znamená, že někdy se stane, že dědici dostanou eh, pouze malou část z, toho, z té pozůstalosti poté, co byla podrobena dvojité nebo dokonce trojité dani. V extrémním případě je to dokonce tak, že to dědictví musí být e, zaplaceno v dani, protože jednotlivé členské státy e, se snaží e, pozůstalost danit, každý sám za sebe. Pan předseda žádá pana komisaře, aby hovořil o něco pomaleji. Celková hodnota přeshraniční pozůstalosti někdy je vyplacena v dani. Je to dáno tím, že několik členských států se snaží zdanit stejnou pozůstalost. Znášejí eh, daňová, daňové nároky na tuto pozůstalost. V důsledku toho jsou občané často nuceni prodat zdaněné, zdaněná aktivita, aktiva a to je velmi problematické. Dědická daň proto může představovat překážky, které brání nebo odrazují evropské občany od toho, aby uplatňovali svá práva napříč evropskými hranicemi. Tato daň se kromě toho může stát odrazujícím prvkem od využívání vnitřního trhu v jinak fungujících sektorech hospodářství. Majitelé podniků totiž eh, zvažují, jaké investice provedou. Eh, často eh, je, je to tedy pro ně problematické, když mají investovat v zahraničí, je to e, těžké, když e, je následně potřeba tato aktiva zdanit. A právě proto komise 15. prosince roku 2011 přijala doporučení týkající se toho, jak členské státy by mohly minimalizovat dvojí zdanění pozůstalosti. Při této příležitosti komise poskytla manuál členským státům, v tom smyslu, jak zajistit, aby, před, aby tady tu aby přeshraniční pravidla eh, týkající se pozůstalosti zabránila dvojímu zdanění. Je to jednoduché. Snažíme se přijmout kroky, abychom eh, odstranili překážky při zdaňování pozůstalosti v celé Evropské unii a abychom vyřešili otázku dvojího zdanění. Cílem je to, abychom zajistili, že celková úroveň zdanění dané pozůstalosti nebyla vyšší než úroveň, která by se uplatnila, pokud by eh, ta pozůstalost byla zdaňována pouze v jednom členském státě. Doporučení komise vyzvalo členské státy, aby upustil od daně a v těchto případech a aby členské státy také zlepšily spolupráci daňových orgánů, aby byly mm, nápomocní daňovým poplatníkům v případě dvojího zdanění. Komise kromě toho bude informovat o e, vývoji v jednotlivých členských státech, pokud jde o zabránění dvojího zdanění v oblasti dědické daně. Stane se tak příštího, příštím roce. Pokud ta zpráva ukáže, že problémy s přeshraniční dědickou daní i nadále přetrvávají. Komise zváží eh, všechny možnosti, včetně toho, že bychom eh, přijali příslušné legislativní kroky, tak abychom tyto překážky odstranili. Kromě toho komise využije naši dnešní diskuzi k tomu, aby vyzvala členské státy k zasílení vzájemné spolupráce a aby doporučení komise bylo co možná nejvíce uváděno do praxe. Děkuji. Herr Kommissar, herzlichen Dank. Děkujeme, pane komisaři. A první poslanec, který se přihlásil o slovo, je pan Zvěvka. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, dámy a pánové, hovoříme o nařízení o dědictví. Samozřejmě, že je to velký úspěch Evropského parlamentu. Stálo nás to mnoho sil, protože téma bylo velmi komplexní, ale zároveň to byla nutnost, potřeba tuto otázku vyřešit. Já si myslím, že není potřeba ještě jednou opakovat, jaký význam toto eh, řešení bude mít pro život občanů. Občanů, kteří se nacházejí eh, v obtížné situaci a to i z právního hlediska. Nejen proto, že ztratili svého, svou blízkou osobu. Musí být tady jasné, jaké rozhodné právo se zvolí a musíme zároveň zabránit tomu, aby tady docházelo ke kolizním pravidlům. Kromě toho je potřeba, aby občané tyto předpisy znali. To je podmínkou efektivity jakéhokoliv uplatňování práva. Kromě toho musíme dodat, že z hmotného hlediska je dědické právo velmi komplikované. I pro právníky. A o to důležitější je, abychom našli jasná řešení e, v mezinárodním dědickém právu a v mezinárodních dědických řízeních. Musíme najít také řešení pro dvojí nebo ještě více četnější zdanění, protože toto eh, dvojí zdanění v nařízení řešeno není. Je to právní, finanční problém pro dotčené občany a já mám proto velkou radost, pane komisaři, že si je komise tohoto problému vědoma a byl bych velmi rád, kdybyste tyto problémy vyřešili. Pokud mají evropské předpisy dědická řízení zjednodušit, tak musí občané vědět, jak je potřeba toto právo uplatňovat. Musí vědět, jaké dopady to bude mít ještě předtím, než to vstoupí v platnost. Děkuji. A nyní má slovo pan Berninger. Pane předsedo, vážený pane komisaři, nařízení o dědictví je podle mého názoru jedna z nejlepších věcí, kterou tento parlament vytvořil. Může se zdát, že je, to jako, že je to takové nudné, vzálené téma, ale je to něco, co se v praxi skutečně dotýká životů evropských občanů. 450 tisíc takových případů se stane každý rok, kdy tady nějaké osoby, nějaké rodiny eh, musí řešit nějaké takové mezinárodní dědictví, přeshraniční dědictví a ta celková částka, která, kterou to představuje, to je částka 120 miliard, miliard eur. Celá řada eh, rodin žije na území různých členských států. To znamená, že nyní už máme definici toho, jaké právo je rozhodné v tom kterém případě. Proč jsme chtěli dnes mít rozpravu o tomto tématu a proč jsme eh, chtěli, aby pan komisař o tom pohovořil? Je to proto, že když nic neuděláme ve věci dvojího zdanění, tak účinnost toho předpisu, který teď vypracováváme, bude ohrožena. Je to tady v podstatě podobné téma jako u toho stokholmského programu, o kterém jsme hovořili před chvílí. A sice, když chceme vytvořit společný evropský prostor v nějaké oblasti, tak musíme pokračovat krok za krokem, dívat se na to, ve kterých oblastech máme problémy a tyto problémy postupně odstraňovat. Já bych tady chtěl ještě jednou apelovat na to, abychom odstranili tento problém v podobě dvojího zdanění, tak abychom mohli plně začít provádět toto nařízení z roku 2011 a aby se mohlo skutečně využívat v praxi a mohlo mít ten potenciální dobrý vliv na životy evropských občanů. Ještě jedna poslední věc. Eh, paní Zvěvkovi, paní Wikström, a ostatních kolegů eh, z výboru Jury bych chtěl říci, že my nemáme rádi mediální eh, pozornost. My jsme právníci, takže velice často pracujeme eh, spíše v zákulisí, což z nás dělá takové netypické europoslance, ale my skutečně se zabýváme tímto tématem velice vášnivě a jsme velice rádi, že dnes můžeme o tom hovořit. Děkuji panu Melingerovi. Teď paní Vikstra. Děkuji vám, pane předsedo. Během tohoto funkčního období celá řada z nás velice pilně pracovala na tom, abychom pokročili ve věci přeshraničního dědictví. A myslím si, že skutečně tento předpis zjednoduší život občanům, kteří se dostanou do takové situace. A proto jsem velice ráda, pane komisaři, že jste skutečně teď připraven se s tímto tématem poprat. Možná ještě více než u toho předchozího tématu, o kterém jsme hovořili. Otázka je, která, eh, který členský stát tedy předpisy kterého členského státu se budou uplatňovat, protože předpisy se liší. Občané totiž slyší různé odpovědi z různých členských států, třeba pokud jde o dědictví nějakých nemovitostí a tak dále. Takže skutečně je třeba, abychom zajistili respektování kompetencí jednotlivých úřadů a tak dále. Je ale také zároveň eh, nereálné očekávat od našich občanů, že budou akceptovat dvojí zdaní v případě, že se na jejich dědictví vztahují právní předpisy více než jednoho členských států. Musíme mít prostě jasný právní systém, aby občané věděli, Eh, jaký systém se na ně vztahuje, aby se vyhnuli dvojímu zdanění. Teď mám otázku na pana komisaře. Jaké konkrétní aktivity plánujete pro to, abychom dosáhli dalšího pokroku v této věci, protože v tuto chvíli právě se nacházíme v okamžiku, kdy je třeba nalézt společné řešení, tak abychom našim občanům poskytli více transparentnosti. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Nyní pan kolega Bodu. Thank you. Děkuji. Eh, v nenádné době mobilita občanů v rámci EU způsobí problémy, především třeba v oblasti přeshraničního dědictví a tyto problémy jsou stále četnější. Občané se usadí v jiném členském státě a potom v případě dědictví dochází ke kolizím. A já si myslím, že tento právní předpis to je mm, úspěch, který přinese právní jistotu většině občanů. Tady máme princip jednoho rozhodného práva, která se bude týkat takového dědictví a to je samozřejmě dobré. Ačkoliv toto nařízení se netýká zdanění, tak já si myslím, že když bude platit pro nějakou pozůstalost jenom jeden právní předpis, tak to bude příležitost uh, pro uh, plánování v oblasti daní, které dříve nebylo možné. Uh, už máme eh, rozhodnutí komise, která se týká dvojího zdanění a já se těším v roce 2014 na tu zprávu a chci se podívat, jaké bude rozhodnutí komise v této záležitosti. Já si myslím, že řešením bude asi to, že eh, budeme tady mít to osvědčení, které nám pomůže vyhnout se dvojímu eh, zdanění a že to tady pomůže i v oblasti zdanění. Děkuji, paní Regner. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři. Nařízení EU o dědictví představuje evropskou legislativu, která přímo ovlivňuje život mnoha občanů a občanek. Pokud nyní hovoříme o dvojím zdanění, tak je to samozřejmě velmi významné i ze společenského hlediska. 9 milionů Evropanů a Evropanek eh, jsou předmětem tohoto nařízení. To jsou ti, kteří nežijí v té zemi, eh, ve které mají eh, svoje, svoje eh, bydliště nebo občanství. Musí se rozhodnout, jestli <clears throat> rozhodné právo bude právo státu, kam patří, nebo státu, kde před smrtí žili. žili. A Eh, je to v podstatě takzvané měkké právo softlo. proto jsem se chtěla zeptat, jestli komise již zahájila dialog se členskými státy, tak aby eh, se snažila o dlouhodobé řešení v otázce dvojího zdanění, aby eh, tedy našla příslušné mezery v legislativě. A kromě toho ještě jedna věc. I tady je možné vědomé obcházení daní. Proto se ptám komise, jestli se obává toho, že zůstavitelé s více četnou státní příslušností využijí Eh, tu, tuto volbu rozhodného práva eh, k tomu, aby eh, se vyhnuli daně, dani. Možná je to trochu přitažené za vlasy, ale přesto si myslím, že i těmto tématům bychom se měli věnovat tak, abychom zabránili obcházení a vyhýbání se daně. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně. V rámci přístupu k HDI mám přihlášenou pouze jednu jedinou poslankyni, a sice paní Basesku. Děkuji, pane předsedo. Problém eh, těch dědických osvědčení byl částečně vyřešen nařízením 2012. Nicméně jsou zde stále potíže, které se týkají různé úrovně zdanění a také je, ta, je zde otázka dvojího zdanění. To není nic nového, toto eh, řešil již petiční výbor v minulosti a od roku 2015, kdy nařízení o evropském eh, dědickém osvědčení vstoupí v platnost, bude, dojde dojde k harmonizaci těchto předpisů a je třeba mít tudíž právní předpis, nikoli jenom eh, doporučení, abychom zabránili dvojímu zdanění tak eh, můžeme též zamezit právní nejistotě a vytvořit společný rámec v Evropské unii. Eh, přijetí legislativního aktu bude krokem kterým se eh, posílí společný prostor svobody, eh, bezpečnosti a spravedlnosti v Evropě. Poslední slovo děkuji komisař Borč. Pane předsedo, do, no, myslím, že Benjamin Franklin v roce 1789 řekl, že v životě nejsou žádné uh, jiné jistoty než smrt a daně. A nyní se vlastně hovoří o daních, které souvisejí se smrtí, tedy s dědickou daní. A chtěl bych v této souvislosti zareagovat na otázku paní Wikstrom, to znamená, který stát bude danit e, tu pozůstalost. Doporučení, které komise přijala, tuto otázku neřeší s výjimkou toho, že říká, že celkový objem dědické daně by neměl být vyšší, než jaký by byl, jak vysoká by byla tato daň, kdyby došlo ke zdanění pouze v jednom členském státě a výběru té daně v členské státě. Cituji tedy z toho doporučení, tam se říká, že cílem je zajistit, aby, aby celková částka daně z daného dědictví nebyla vyšší než zdanění, které by bylo uplatněno, kdyby měl pra, eh, působnost nebo příslušnost pro to danění pouze jeden stát. To laicky řečeno znamená, že ta celková částka daně, pokud nepřek, nesmí překročit to, co by ta, ta daň byla, kdyby uh, tuto daň uplatňoval pouze jeden stát. A může v tom případě dojít k výběru tře, uh, třemi různými státy. Nicméně my jako komise zde neříkáme, kolik uh, členských států má být do toho dědického řízení zapojeno, ale co říkáme, že ta celková vybraná částka nesmí převýšit to, co by bylo předmětem, nebo co by byla eh, objem té daně v jednom členském státě. Eh, my jsme zjistili, že když se, nebo vidíme, že když tyto dvě věci tedy spojíme, tak jak jsem o tom hovořil v tom citátu, smrt a daň, dochází k celé řadě problémů. Dědici musí navštívit různé uh, notáře v těchto přeshraničních situacích a e, může to být velmi nepříjemné vzhledem k diskriminaci a dvojímu zdanění. Takže pokud by se podařilo, aby ta pravidla byla koherentní v celé Evropské unii, rozhodně by to přispělo k lepší situaci občanů v Evropské unii. Naším plánem je nyní zjistit, jak to doporučení bylo v různých členských státech implementováno a já mohu za paní komisařku Redingovou říci, že pokud toto doporučení nebylo implementováno dostatečně, eh, tak postoupíme k druhé, do druhé fáze a to bude legislativní eh, návrh. A to by opět bylo ku prospěchu mnoha občanům po celé Evropě. To je naším cílem a eh, doufám, že členské státy využijí tohoto mm, roku k tomu, aby zlepšili situaci v oblasti dědického řízení a zlepšili život občanů v tomto zvláště těžkém momentu jejich život. Děkujeme, pane komisaři. Tím končím rozpravu k tomuto bodu našeho dnešního programu a dostáváme se k poslednímu bodu programu. Je to prohlášení komise o Eh, zablokované situaci při revize nařízení číslo 1049 lomeno 2001. A já v tuto chvíli